zprávu o zprávě eh, Kalas Gebhardt eh, směrem k aktu o jednotném digitálním trhu. Ještě počkáme na pořízení fotografie a pak budeme pokračovat v našem zasedání. A chceme rovněž také poděkovat panu předsedovi Junkerovi. Právě jsem řekl, že na pořadu jednání nyní máme zprávu s názvem Směrem k aktu o jednotném digitálním trhu. Slovo má nyní paní zpravodajka Kalas. Děkuji. Pane předsedo, takže já chci předně poděkovat všem, kdo se podíleli na této zprávě, paní spoluspravodajce Gebhardt a všem stínovým zpravodajům. Velice jsem ráda, že v této zprávě se jasně říká, že potřebujeme pro inovační a pro digitální politiky v Evropě. Pokud chceme, aby měli firmy šanci inovovat, musíme jasně říci, že podporujeme inovace. Firmám se často říká, aby se zřekli svých starých produktů, aby uvolnili místo těm novým. A protože když některé věci už neslouží, musíme je nechat jít a musíme eh, prostě přistoupit k eh, revizi. Vím, že se tady vyslovují eh, vyslovujeme ke ekonomice sdílení, ale také k různým překážkám, které stále spíše brzdí, než že by přispívali k tomu, aby se uspůsobil stávající rámec skutečné konkurenci. Nesmíme zapomínat, že velké nadnárodní firmy mají ty nástroje, prostřednictvím které, kterých můžou plnit pravidla, ale evropská eh, společnost a hospodářství eh, spočívá na malých eh, podnicích a ty jsou těmi bariérami postiženy nejvíce. Proto já čekám, že od komise, aby byla aktivní, aby se snažila zachovat integritu Eh, jednotného trhu, což je důležité nejenom pro ekonomiku sdílení, ale i pro další vlnu inovací, jako jsou velká data a internet věcí. Pokud nebude Evropa eh, mít plán, pokud eh, nebudeme mít jasný plán týkající se kyberbezpečnosti a volného pohybu dat, no tak nám uteče ten potenciál. Je to zásadní pro růst a konkurenceschopnost a také Eh, čekám od komise, že se bude snažit zachovat internet jako otevřenou platformu pro komunikaci a informace. Prostřednicím eh, eh, omezené zodpovědnosti prostředníků říkáme, že poskytovatelé nejsou vymáhači práva. Musíme předcházet cenzuře, zachova a chránit svobodu ale e, zároveň musíme e, dbát na uživatele. To znamená, občané musí mít e, lepší kontrolu nad svými údaji. Aby například měnění poskytovatelů bylo snadné, ale také, aby uživatelé byli pobízeni k tomu, aby měli základní bezpečnost, jako je například šifrování a pravidelné aktualizace. K tomu se musíme snažit lidi pobízet, ale nesmíme jim říkat, jak by měli žít a jaké služby by si měli vybrat. Proto naše skupina je proti odstavci 8 a to velice silně a doufám, že kolegové podpoří náš pozměňovací návrh 24, protože v konečném důsledku eh, jsou to lidé samotní, eh, kdo se o těchto věcech rozhodují. Musíme usnadňovat život občanům a eh, elektronická zpráva je důležitou součástí. Proto je tak důležité, aby parlament eh, žádal o aplikaci e-government. K takové rozsáhlé zprávě by se dalo hovořit ještě mnohem déle, ale já již skončím a těším se na rozpravu. Děkuji panu Kalasovi. Nyní má slovo další zpravodajka, paní Evelyn Gebhardová. Prosím, čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za dobrou spolupráci, paní Kalas. A myslím si, že je pozoruhodné, že ve své ekonomice, ve svém projevu tak eh, široce hovořila o sdílené ekonomice, když na začátku naší spolupráce o tom nechtěla vůbec hovořit. To ukazuje, že naše diskuze mají dobrý výsledek. Já bych tím začala, protože toto téma naprosto chybí ve sdělení Evropské komise a právě v této oblasti je pracovní právo, sociální právo. Když myslíme například na work crowding, tématem, které nesmíme zanedbávat. Tady musíme pokročit vpřed, dámy a pánové je důležité, abychom velmi dobře a velice evropsky uspořádali náš digitální vnitřní trh, neboť on není pouze bez hranic. Pokud jde o nákupy, tak jasně říkáme, ano, je dobré, že Evropská komise 9. prosince předložila návrhy v tom smyslu, jak bychom v této oblasti mohli pokročit vpřed, ale, a to si myslím, eh, při hlasování takto podpoříme, to neznamená, že budeme akceptovat, že bude platit různé právo pro nákupy offline a online. To by vedlo pouze k zmatení pro spotřebitele, Spotřebitele jsem nevyznal a mátlo by to také malé střední podniky, které právě v této oblasti chceme podpořit. Proto nemůžeme postupovat v této věci tak, jak si to představuje komise. Tady skutečně ještě to musíme nějak dořešit a bude to představovat tvrdou práci. A Milé kolegyně, milí kolegové, naprosto souhlasíme s Evropskou komisí v jedné věci a děkujeme za to velice panu Ansipovi, a totiž v tom, že chceme bojovat proti geoblokování. Není vůbec přijatelné, aby občané byli bráněni v tom požívat výhod vnitřního trhu pouze proto, že mají špatnou národnost nebo adresu, anebo proto, že jejich kreditní karta byla vystavena ve špatné zemi. To není Evropa občanů, Evropa svobody pohybu, kterou potřebujeme a kterou chceme podpořit. I tedy v této oblasti budeme velmi silně spolupracovat, tak, abychom docházeli prosadit to, co je možné. A také v oblasti digitálních obsahů je právně roztříštěnost, kterou momentálně máme, něco, co není možné akceptovat. A proto musíme dbát o to, aby některé obchodní modely, které momentálně existují a které vedou k vytváření monopolů, protože není možné, aby v nich byla konkurence, aby tedy toto nebylo nadále i takto. My chceme, aby občané, pokud si například někde něco odebírají, tak aby to mohli užívat v celé Evropské unii. Jinak nemáme Evropskou unii, nemáme svobodu pohybu, která je pro nás tak důležitá, o které stále říkáme, že je třeba ji dále posilovat. Milé kolegyně, milí kolegové, další oblast nemohu tady vyjmenovat všechny, mám k dispozici pouze čtyři minuty. A tady já tedy mám důvěru v kolegyně a kolegy. Jeden sporný bod v našich diskusích byl, a to byla zásada elektronické zprávy, mám ti na mysli úřady a tak dále. Tady je třeba zajistit, aby došlo skutečně k zjednodušení, které přináší digitální svět, aby vše bylo zjednodušeno. Ovšem, ten, ta zásada once only je zásada, kterou musíme velmi dobře zvážit, protože se s ní pojí také otázky ochrany údajů a v některých členských státech to sebou přinese také ústavně právní problémy. Takže v těchto oblastech musíme mít velice obezřetní, ano, zjednodušit, ale tak, aby to nezasahovalo do ústav členských států a do ochrany údajů. Tady si myslím, že před námi je ještě velký kus práce. Můj čas bohužel již vypršel, já bych o této zprávě mohla říct ještě další a další věci, ale uzavřu své vysvoupení tím, že děkuji mnohokrát za vynikající spolupráci se všemi zpravodaji, stínovými zpravodaji a také děkuji našim zaměstnancům, kteří velice přispěli eh, do vytváření naší zprávy. Děkuji mnohokrát. Ta, ta práce na zprávě byla velice pěkná, i když komplikovaná. Děkuji, paní Gebhardt. Já bych chtěl poděkovat posluchačům, kteří jsou dnes v sále. A nyní budou hovořit řečníci za jednotlivé politické skupiny, respektive výbory za výbor Ekon Pansoro. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, ve výboru Ekon jsme se snažili v rámci tohoto obšírného tématu soustředit na některé hlavní záležitosti. Samozřejmě je tady velký ekonomický dopad eh, digitálního trhu, více než 400 miliard eur ročně obrat a bylo by možné vytvořit až ze 48 milionů pracovních míst. Je tedy důležité občanům zpřístupnit digitální trh. E, je dále důležité, že to, že digitální trh může poskytovat úspěchy občanům, ulevení, dále daňové harmonizace. E, to je také důležitá věc Souvisí to samozřejmě také s prorůstovým potenciálem ekonomiky. Dále chceme zajistit to, aby jsme překonali tu propas v oblasti digitálních dovedností. To je velice důležité také pro digitální služby. Soustředujeme se na inovativní služby, na zakládání podniků a na růst. Dále je důležité abychom šli celosvětově my jako Evropa dobrým příkladem v této oblasti. A také upozorňujeme na to, jaká nebezpečí v sobě skrývají nově vznikající monopoly. Ty vznikají velice lehce, rostou, souvisí to samozřejmě s, to, s, s, s tím specifikem digitálních služeb. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Steinruck jménem výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Prosím, děkuji. Ano, pokud by se vše odvíjelo podle nás, podle výboru EMPL, tak bychom v této zprávě se více soustředili na oblast digitálního pracovního trhu, je jeho šance pro naši společnost, ale také určité dopady, které z něj vyplývají. Děkuji paní Gebhardt že eh, do své zprávy zařadila ty socia- eh, aspekty sociální, které vyplývají z digitálního vnitřního trhu a velmi za to bojovala. Je jasné, že nemůžeme zastavit si veškeré digitální změny, ale musíme jim dát nějaké pravidla a musíme mít jasnou analýzu toho, jaký dopad to bude mít na budoucnost eh, pracovního světa, na sociální systémy. Tady má komise před sebou ještě některé domácí úkoly. Musíme hovořit o tom, jak bude vypadat celoživotní vzdělávání, um, institucionalizované celoživotní vzdělávání a školení a dále crowd working, stínová ekonomika, jaké dopady to má již nyní a jaké nové zákonné předpisy potřebujeme, abychom zajistili to, že i v budoucnosti budeme mít kvalitní a udržitelná pracovní místa právě i v digitálním světě. Děkuji paní Steinru a dávám slovo za výbor pro dopravu panu Kilonen. Děkuji. pane pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodajkám, spoluzpravodajkým a všem, kdo se účastnili eh, přípravy eh, této zprávy. Jsem rád, že parlament dospěl ke společnému postoji. Sektor dopravy je oblastí, která může hodně vytěžit z digitalizace. Doprava a logistika se digitalizací zefektivňují, jsou bezpečnější a jsou udržitelnější. Využívání dopravních eh, informací jsou něčím, co se výrazně zlepšilo. Máme tu výraznou změnu, pokud jde o eh, nabídku a poptávku dopravních služeb v důsledku rozvoju, rozvoje v digitální sféře. S tím, jak se blíží digitální eh, v dopravní služby, je důležité mít zároveň společná pravidla zaměřená na zákazníka. Nyní na minutu za eh, výbor Kult. Ja, vielen herzlichen Dank. Paní Kamenvert, děkuji mnohokrát. Velké změny kterým probíhá z důsledku kriminalizace, je třeba pozorovat také v oblasti rádia a televize a budou pokračovat dál mobilní telefony a internet eh, vytlačili televizi, zejména u mladých lidí, audio, vizuální oblasti. Obsahy jsou velice žádané. Ovšem, čím dál tím více se šíří právě pomocí internetu. Pokud chceme, aby veřejnoprávní i soukromé televize i v budoucnu byly relevantní pro vytváření veřejného mínění a přispívaly k mediální rozmanitosti. Musíme jim dále otevřít přístup k nelineálnímu online světu. Proto je tady nutná revize směrnice audiovizuální a my to takto podporujeme a máme to i ve zprávě. Dále musíme zajistit, aby digitalizace nepřinesla, byla úspěšná právě pro oblast kulturní a tvůrčí. Klíč k tomu je autorské právo, které dobře zohlední veškeré změny a vytvoří spravedlivou rovnováhu mezi uživateli a autorskými právy. Nějaké paušální požadavky tady nejsou vhodné. ale požadujeme mnohem větší angažovanost Čech při vytváření mediální kompetence, což Eh, pouze není záležitost mladých lidí, ale je to vlastně úkol, eh, který je třeba splnit ve všech věkových vrstvách a generacích. Děkuji. Nyní za výbor Jury pan Žambacky. Vážení kolegové, já jsem navrhovatel stanoviska ve výboru Jury a chtěl bych z tohoto titulu poděkovat zpravodajkám a také Vicky Ford za práci. Děkuji díky za společné úsilí eh, dosáhnout vyváženého cíle. Dnes máme před sebou zprávu, která zdůrazňuje nejen hlavní priority eh, přenositelnosti, ale také třeba problematiku autorského práva. Návrh komise je dobrým základem a vodítkem, nicméně musíme ještě udělat více, abychom zabránili eh, regulaci u některých témat, která si ještě vyžadují další zkoumání. Neměli bychom to tedy eh, uspěchat, neměli bychom ustupovat vnějším tlakům a myslím, že tato zpráva si získá podporu tak jako na výboru. Děkuji vám, pane Džambasky. Nyní pan Bony za výbor Libe. I vy máte jednu minutu, prosím. To all for the report. Well... Já myslím, že ta zpráva je dobře strukturovaná, vyvážená a také se týká eh, kompetenci výboru Libe. Je jasné, že potřebujeme digitální harmonizaci v Evropě. Co to znamená vyvážený přístup? Znamená to, že jsme ještě nedosáhli toho místa, kde bychom mohli říct, že potřebujeme silnější eh, řešení v oblasti har- eh, harmonizace, například eh, využívání digitálních technologií. Na druhé straně jsme se vydali dobrým směrem například u směrnice o elektronickém soukromí. Vyváželi jsme ochranu soukromí, bezpečnostní potřeby a podnikatelské možnosti v době, která hodně pracuje s daty. Ukazuje to, že jsme si vědomi významu ochrany údajů v ekonomice, která je právě tažena prácí s daty. Potřebujeme nějaká řešení a teď můžeme začít pracovat na sdílení údajů na tom, co to znamená vlastnictví údajů, na tom, jak zabezpečit lépe údaje a pomocí eh, hledání řešení bezpečnosti, eh, zabezpečení bezpečnosti už ve fázi koncepce. Děkuji a za komisi vystoupí místo předseda ANCIP. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, Evropský parlament předložil Eh, iniciativu zprávu týkající se aktu o jednotném digitálním trhu. Tato zpráva schrnuje důležitá témata v této oblasti. Musíme zajistit, aby evropští spotřebitelé, firmy i podniky mohly skutečně těžit z fungujícího jednotného digitálního trhu. Je to hlavní priorita této komise. Je to také oblast, kde Evropa a evropský projekt má za sebou už mnoho pozitivních zkušeností. Úzká a vytrvalá spolupráce zákonodárců je zde klíčová pro úspěšnost. Chtěl bych poděkovat zpravodajům a všem dalším poslancům Evropského parlamentu, kteří se zapojili do práce na této zprávě. Jednotný digitální trh a související strategie má 16 hlavních iniciativ. V prosinci 2015 jsme již představili sdělení o autorském právu. Máme tam legislativní návrh o přeshraniční přenositelnosti. To znamená, že chceme zajistit, aby ti, kteří si předplatí online obsah, mohou mít přístup k tomu, co si zaplatili i v době, kdy jsou dočasně v nějakém jiném členském státu. Sdělení o autorském právu eh, stanovuje takové politické cíle a navrhuje konkrétní opatření a harmonogram. Také jsme předložili legislativní návrh nových pravidel na zlepšení ochrany spotřebitelů, kteří si koupí digitální obsah nebo zboží online, a to po celé Evropské unii. Chceme pomoci podnikům, aby takto mohli rozšiřovat svou nabídku online. Jak vidíte, už nyní eh, se snažíme plnit úkoly na oblasti, v oblasti jednotného digitálního trhu a budeme takto pokračovat i v roce 2016. Kromě společného a podrobného řešení takzvaného geografického blokování chceme také řešit otázku Eh, podpory eh, využívání takovýchto služeb. Geologické, eh, geografické blokování je zcela v rozporu s myšlenkou volného trhu, kde by neměly být žádné hranice nebo diskriminace na základě národnosti nebo místa bydliště. Spotřebitelé, startupy, malé a střední podniky a také evropský průmysl se zaslouží podporu v oblasti digitální transformace. To je důležité pro růst a zaměstnanost. Průmysl je pilířem evropského hospodářství. Je také důležité zaměřit se na kvalifikaci pracovní síly. V nadcházejících měsících přeskoumáme pravidla, která se vztahují na telekomunikace Eh, audiovizuální služby a elektronické soukromí. Chceme zlepšit počítačovou bezpečnost, podpořit tzv. cloud computing, eh, chceme eh, podpořit tzv. vědecké cloudy a také podpořit volný tok dat. Těším se na vaše názory v této rozpravě a těším se také na spolupráci s vámi na tom, aby jednotný digitální trh se stal realitou a úspěšným příběhem Evropy. Děkuji. E Děkuji vám, pane komisaři. A nyní eh, stanoviska politických skupin. Ani Věrkonen, jeden a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat všem eh, zpravodajům, Eh, obom, oběma výborům za skvělou spolupráci. EPP tuto zprávu podporuje. Chceme podpořit eh, urychlení digitálního trhu, protože to vytváří pracovní příležitosti a lepší eh, konkurenci. Nechceme v konkurenceschopnosti zaostat za Spojenými státy a Ázií. Potřebujeme více vysokorychlostních sítí nové digitální služby musí eh, být ehm, na stejné úrovni jako tradiční služby. To se týká třeba e-mailu, který by měl být ekvivalentem běžné pošty. A regulační rámec by měl být příznivý vůči inovativním řešením v Evropě. Musíme zajistit flexibilitu a schopnost flexi- využívat to, co internet eh, nabízí, to, co skýtá, neutápět se v regulaci. Spotřebitelé a podniky si přejí zajistit přeshraniční pohyb služeb a proto se stavíme proti geoblokování digitální vnitřní trh s 500 miliony občanů představuje nesmírnou příležitost eh, pro podnikání, zejména pro malé podniky a eh, doufáme, že si tento trh osvojí. Um, toto jsou názory politických eh, skupin, které se teď prezentují. A proto vás žádám, abyste nevznášeli modré karty v průběhu této fáze. Za chvíli bude eh, další část rozpravy, kde již připravit v úvahu modré karty. A nyní kumpana tady za socialisty. Děkuji. Jsou tu výzvy, investiční výzvy, růstové výzvy, z výzvy, eh, pokud jde tedy o tvorbu pracovních míst, veřejné služby. A také výzva eh, splnit naděje mladých lidí. A digitální trh je příležitostí víc vstříc všem těmto výzvám. Máme možnost eh, vytvořit skutečný růst. Digitální ekonomika totiž roste rychleji než další oblasti. Jsou tu kvalitní zaměstnání a komise eh, tudíž velmi správně tuto oblast eh, staví do popředí. Podle našich výborů nyní máme základ k položený základ k bezpečnější a spravedlivější s digitální společnosti. Protože už teď existuje určitá bariéra, která se musí překonat, ať už v infrastruktuře nebo dovednostech občanů. Všichni občané by měli mít přístupy k digitálním službám, ať jsou to eh, veřejní poskytovatel nebo ať jsou to soukromé služby. Musíme mít jistotu, že digitální vnitřní trh nebude novým strojem sociálního vylučování. To si žádá příspěvek náš, nás všech. Musíme investovat do sítě telekomunikační 5G, a musíme zajistit, aby Evropa měla nejbezpečnější infrastrukturu na světě. Balíček, který eh, nyní přijímáme, je eh, důležitý pro evropskou inovaci, pro rozvoj kritické infrastruktury a v zájmu bezpečnějšího internetu. Potřebujeme evropské eh, finance na podporu těchto cílů evropské řešení je důležité, protože nemá smysl mít vnitřní trh v digitálních službách, pokud eh, fungují jenom uvnitř hranic státu. Přidaná hodnota vnitřního trhu eh, musí být sdělená všemi občany. Musíme investovat do eh, vysokorychlostních služeb, což nám eh, zajistí inovativní, kvalitní produkty. Ale aby náš průmysl uspěl, bude se muset digitalizovat. Jinak se přesune jinam. A mohla bych se zabývat dál te- technologickou změnou, protože eh, ale digitalizace je o sociálních eh, změnách, sociálních otázkách a za skupinu socialistů a demokratů mohu říci, že je pro nás důležité, aby digitální trh skýtal nové příležitosti k zaměstnání, k rozvoji zdravotních služeb, na dálku a tak dále. To je něco, co musíme dělat ve spolupráci s celou společností. Děkuji. A nyní na minutu a půl pan, paní Ford. Máme, chceme-li uspět v, eh, ve světě konkurence, eh, musíme vzít za své eh, přínosy digitálního trhu. Tady jsou sdílené příležitosti, které pomáhají růstu, pomáhají nám řešit sociální otázky, společenské otázky a i environmentální otázky. Jistě, že existují tradiční rozdělování mezi podnikateli a spotřebiteli, mezi novými a starými firmami, a to všechno se ale proměňuje tyto definice a z toho vyplývají nové výzvy. Ale všechna pravidla musí být ve prospěch digitální ekonomiky, ne proti nim. Musíme samozřejmě řešit rizika, ale nesmíme brzdit inovátory. Nepřidávejme jim další eh, správní náklady a eh, Většina eh, tohoto parlamentu podporuje tento pozitivní tón. Bohužel některé, některé poslední kroky komise nejsou tak rozumné. Jejich návrh digitálních nákupů vytváří dvojí strukturu mezi prodej online a offline právě v době, kdy jsme chtěli budovat eh, důvěru spotřebitelů, eh, tak hrozí, že zavládne zmatení. Důležitá jsou data, údaje, potřebujeme jasná pravidla Ehm, musíme získat veškerý prospěch z velkých dat, ale přitom respektovat soukromí. Ale jsem trochu znepokojená dopadem našeho nařízení na ma- malé podniky. Uh, v posledním zápalu je, jednání se ne vždy optimálně dosahuje optimální legislativy. Náš jednotný trh má 500 milionů spotřebitelů, 28 eh, zemí a oni chtějí eh, být schopni eh, nakupovat a interagovat s firmami v celé Evropské unii a v celém světě. Protekcionismus nebude fungovat. Děkuji nyní paní Charanzová jménem politické skupiny ALDE na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, průmyslová revoluce kdysi znamenala, že jsme měli vůdčí úlohu ve světě a myslím, že jednotný digitální trh může přispět k tvorbě pracovních míst a růstu v Evropě. Teď se jedná o digitální revoluci, je to nová průmyslová revoluce a tak jako jsme se kdysi báli neznámého, bojíme se někdy i teď. Eh, a to se projevuje digitálním protekcionismem, konfliktem mezi tradičním průmyslem a novými novátorskými podnikatelskými modely. Jsou tady ti, kteří se mohou přizpůsobit a ti, kteří mají strach, že zůstanou pozadu. Ale chceme-li dnes pokračovat v našem životním stylu, pak my jako společnost se musíme zhostit té digitální revoluce. Digitální revoluce, která probíhá všude kolem nás. Musíme podniknout kroky k vytvoření skutečného jednotného digitálního trhu. Musíme podporovat politiky na podporu inovací, nových podnikatelských modelů, nových produktů, nových dodavatelských řetězců. Potřebujeme politiky, které uznávají, že sdílená ekonomika a platformy jsou budoucností, hnacím motorem. Musíme přispět, že eh, dny eh, přeregulovaného podnikání skončily. Vážený pane komisaři, ve své strategii jednotného digitálního trhu máte 16 cest, jak pomoci Evropě uspět v této digitální revoluci. Mohu potvrdit, eh, že máte plnou podporu frakce ALDE ve své práci. Musíme plně zavést celou strategii, protože jinak Evropa eh, nabere spoždění. Jestli uspějeme nebo prohrajeme, to závisí jen na nás a můžeme jednat nyní. Nepochybuji, že naše zítřejší hlasování potvrdí politický mandát pro komisi, aby využila veškerých svých pravomocí v této oblasti. Prosím, pane komisaři, využijte svého politického kapitálu, protože už nyní máme spoždění. Děkuji. E- Děkuji vám a nyní paní Ernst na minutu 30 za skupinu GUE, prosím. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajkám za jejich pérovou spolupráci. To je třeba podtrhnout. Nebyla to lehká zpráva a navzdory tomu se ptám, zda jsou plány komise dostatečné proto, aby zajistili rovný přístup pro všechny k digitálnímu vnitřnímu trhu. To je podle mě ještě otevřené a musíme za to bojovat. Stále hovoříme o občanech a o, důvěru občan, o důvěře občanů v digitální prostředí. To je pravda. Je to důležité, ale není to samozřejmost. Nám jde o to, aby spotřebitelé mohli mít důvěru například v bezpečnost údajů, o to, že poskytovatelé budou eh, slušní, to je důležité, to musí být takovou linii, která povede všude všemi našimi snahami, když chceme tedy vytvořit digitální vnitřní trh a dále. Jsme toho názoru, že dinosaurius geoblokování kompletně patří do muzea, ale nemyslíme si, že toto zajišťuje geoblokování kulturní rozmanitost, naopak no brání to kulturní rozmanitosti, protože menšiny napak nemají přístup k, televizním stanicím. Geoblocking vede k tomu, že se lidé stahují obsahy i nelegálně, to není dobré. Dále jsme chtěli uh, Ehm, jsme se zasazovali o eh, volný software, bohužel se nám to nepodařilo a bylo, bylo bývalo vhodné to tam mít, nebo eh, to by znamenalo více kotory pro uživatele a dále pásmo internet a jeho další budování. To je důležité. Tady se musí učinit mnohé, nejenom pro velké, ale i pro malé. A v neposlední řadě bez důsledné neutralité sítí to celé k ničemu nepovede. Děkuji. Děkuji za skupinu zelení paní, zelených paní Julia Réda na minutu a třicet. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové. Komise tomu říká digitální eh, eh, vnitřní trh, digitální jednotný trh, ale nezapomínejme si na důvody eh, boření hranic a bariér. To je všechno proto, aby lidé byli obdařeni eh, skutečnou mocí a zodpovědností. Parlament eh, v této, při této příležitosti připomíná, že nejde jenom o jaksi trh a eh, firmy a jejich zisky, které poskytují řešení. Existuje také software, který je takzvaně open source, eh, přístupný všem. Existuje komunitární projekty Wi-Fi, které zajistují konektivitu i v odlehlých oblastech. A crowdfunding umožňuje společenstvím eh, financovat bez závislosti na velkých investorech. A kromě toho neutralita internetu, to všechno je základ eh, pro fungování digitálního trhu. To znamená, že určitá regulace trhu je důležitá, aby nové technologie byly zároveň eh, ochranou základních práv, ale nemusíme znovu objevovat Ameriku, pokud jde o zprostředkovatele. V oblasti zodpovědnosti už máme funkční legislativu. Musíme si uvědomit, že internet není jenom velkým nákupním centrem. Úspěšná digitální strategie zdůrazňuje síly internetu, pokud jde o výměnu informací a spolupráci. Musíme doplnit tento trh celkovou digitální společnou strategií. A tato zpráva je dobrým krokem tímto směrem a já děkuji oběma spolupravodajkám eh, za spolupráci v této oblasti. Děkuji. A za FDD pan Borelli. Prosím. Nám. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva připravuje cestu pro celou řadu legislativních návrhů, které budou letos předloženy. Osobně jsem toho názoru, že jsme mohli být ještě více ambiciózní. Jsme přesvědčeni o tom, že při implementaci digitálního vnitřního trhu musí stát popředí občan. A toto musí zajistit Evropský parlament, který je jediná evropská instituce, která je volena přímo občany. Pokud to my neučiníme, tak nemůžeme očekávat, že to za nás udělá komise či rada. Eh, tedy čekáme na návrh, eh, který se týká komunikačního balíčku a dalších elementů této strategie. Proto je důležité, abychom nyní byli ambiciozní, abychom odvedli dobrou práci a dobře tedy eh, eh, udělají dobrá pravidla pro prodej online, protože potenciál prodeje online se v Evropské unii jste stále ještě plně neučívá. Za malé procento malých a středních podniků v Evropě eh, využívá internet jako distribuční kanál. Musíme tedy zajistit to, aby i malé střední podniky mohly prodávat prostřednictvím internetu, proto je nutné vytvořit v Evropě důvěru v digitální prostředí to je tedy pro nás zásadní také pro vytváření nových pracovních míst. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Trostěcký s jménem, paní Trostěcký jménem ENF. Děkuji, pane předsedající. Všichni se shodneme na tom, že digitální vývoj je pro naše velmi malé a malé podniky potenciálem růstu. A jestliže spolupráce EU může podpořit ekonomický kontext, pak říkáme ano. Ale jako obvykle se vydáváte špatnou cestou. Zase se snažíte umlčet národní zájmy a vnutit členským státům integraci jednotného digitálního trhu. My pochybujeme, že blahobyt Evropanů a zvláště Francouzů spočívá ve vytvoření nějakých obrovských evropských eh, dat. Eh, tak také máme strach o ochranu strategických údajů států i eh, občanů. Všechny pozměňovací návrhy, které jsme předložili, jsou v duchu toho, co jsem tady řekla a doufáme, že při hlasování získají širokou podporu. Takže ano, evropské spolupráci, ochraně spotřebitelů, efektivní služby dostupné všem. Ano, logistické spolupráce, ale ne nadřazenosti federalistických zájmů nad národními zájmy, které jsou součástí politické, ekonomické a finanční strategie. Budoucnost Evropy spočívá ve vyvážené spolupráci mezi národy a nikoli mezi jejich rozkladu, v jejich rozkladu. Děkuji. Děkuji vám a za nezařazené pan Korvin Mike na minutu, prosím. za zwracamy tylko uwagę na przerażający bełkot który temu tłumaczy i niejasność pojęć no bo każdy rynek jest jednolity. Já úplně nerozumím tomu, co se tady děje, o co tady jde. Jakýkoliv trh je jednotný eh, trh, když, se, když usilujeme o vytvoření digitálního jednotného trhu, čím chceme jaksi dokončit vytvoření jednotného trhu, to jsou typické eh, evropské eh, řeči, že to má výst, vést eh, k emancipaci. K emancipaci koho? Je to naprosto irrelevantní není vůbec jasné, kdo je za, stojí za tím, co je na internetu. Děkuji a nyní otevírám rozpravu. Pan Šváb na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo, milý místo předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. I já chci za frakci EPP poděkovat všem kolegům, kteří tuto zprávu, která byla zpočátku velice široce koncipována, velice dobře zpracovali, vytvořili dobré kompromisy, které, myslím, můžeme nakonec všichni podpořit. Je důležité, že nyní, když tady hovoříme o digitálním vnitřním trhu v parlamentu, jsme si uvědomili, že to je přístup, který vlastně má dopad na veškeré oblasti politiky. Proto my jako frakce EPP jsme kladli důraz na to, aby veškeré výbory, které se chtějí zapojit do této práce, skutečně takto mohly učinit. A proto ze všech oblastí jsme převzali pozměňovací návrhy, které, a přiznávám, tu zprávu poněkud prodloužili, rozšířili ji, ale zajistili to, že veškeré výbory měly schopnost a možnost se vyslovit. Eh, využívání velkých údajů Big Data, to myslím pan Bony vysvětlil již velmi dobře, potřebujeme skutečný digitální vnitřní trh, který bude fungovat přes hraničně ku prospěchu občanů, ale také ku prospěchu pracujících. Vytvořím veškeré možnosti. Minuta 30, pane předsedo, to mě překvapuje, mohu hovořit dále, děkuji. Ano, a dále eh, potřebujeme trh, který bude mít dopad na daňové právo, na pracovní svět a také na otázku, co je inovace. A já chci tady jasně říci, ano, inovace je samozřejmě uh, uh, s disruption, tedy s jakýmsi, uh, pro, uh, jakýmsi jaksi, propadem v těch trzích, je tam určitý, určitý přeriv. Ano, je to tak, co se týče geoplokování, ano, tady doufám, že se nám podaří prostě podpořit vše společné, co se nám do zprávy podařilo zapracovat. Děkuji. Um Děkuji, kolego Švábe, prosím o schovývavost. Právě jsem převzal a ano, učinil jsem chybu v řečnické době a nyní bude mít slovo pane Nika na jednu minutu. Já vás zdravím, místo předsedo. Abychom měli skutečně integrovaný digitální trh, potřebujeme investice do infrastruktury a do sítí, eh, které jsou vysokorychlostní, a to i v eh, mm, venkovských eh, zónách. Musíme zastavit eh, geoblokování a jakékoliv blokace, které jsou nezdůvodněné. Musíme tudíž opravdu odbourat jakékoliv blokování, případně cenovou diskriminaci na základě lokalizace. A prvním eh, krokem je návrh komise, k čím chceme konsolidovat přenosnost a interoperaci, abychom posílili svobodnou eh, komunikaci, svobodný přístup ke službám a to legálním způsobem, aby eh, fungovaly ty služby, ke kterým se přihlásíme a které odebíráme přeshraničně. Takže musíme jít cestou přednostnosti obsahu. A tohle je pouze začátek cesty eh, tímto směrem, to znamená směrem ke zrušením geoblokování. Děkuji, nyní má slovo pan kolega Henkel. Dámy a pánové, dříve než jsem před dvěma lety vstoupil do politiky, tak jsem celý svůj profesní život právě, jak si prožil v tomto odvětví a když jsem při 25 lety pro pracovníky IBM Německo založil Home Terminus, byl tam velký odpor ze strany odborů, církve a také politiky a také ze strany médií. Dámy a pánové, tehdy se stále říkalo, že je třeba chránit Eh, občany před tím, aby vykořišťovali sami sebe. Chci jasně říct, že pomocí této zprávy, eh, nebo že v této zprávě jsou určité věci, které prostě musíme se nám moc nelíbí. Eh, například v přípravné fázi mnoho poslanců bylo toho názoru, že lidé si přejí stále více jak si spolu rozhodovat, ale nechtějí sami rozhodovat za sebe. Já si myslím, že právě v tomto odvětví je to nesprávné. Myslím si, že privátní soukromé iniciativy vedou k vyšší míře kreativity, že je to lepší než eh, poručníkování ze strany státu. A mnoho Eh, předpisů prostě našim podnikům škodí. A když se dnes ptáme, proč digitální Evropa eh, pokulhává za USA a také za Ázií již dlouhou dobu, tak odpověď je to, že vlastně máme příliš malou důvěru v naše občany a našim podnikům jsme poskytli příliš málo svobody. Pouze pomocí sebeodpovědnosti a svobody zažijeme a vytvoříme tu kreativitu, kterou potřebujeme v digitálním vnitřním trhu. A tady, a to stále opakuji, já vím, já jsem prostě toho názoru, že je třeba odstranit euro. Pan, pane kolego Henkele, dovolíte otázku, kterou si přeje položit paní kolegyně koncáry? Ano, prosím. Pan... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Má otázka je následující. Vy jste řekl, že Evropa zaostává. Protože jsme nevložili důvěru v občany a podniky. Já si myslím, že to tak není. Celkový pohled na, na věc eh, je takový, že spíše zaostáváme, protože je tu 28 členských států, z nichž každý má svoje pravidla ochrany údajů a digitální zákony. Rozumíte té evropské dimenzi? Ano, myslím si, že máte pravdu v tom, že roztříštěnost evropského vnitřního trhu je jeden z důvodů, ale není to ten hlavní důvod. Hlavní důvod je to, že my v Evropě neustále jsme věřili příliš mnoho ve stát. Eh, máme celou řadu veřejných podpůrných programů pro inovační a komunikační technologie. Ani je nedokážu všechny spočítat za těch posledních 30 let. Ale veškeré eh, evropské firmy, Olivetti, Siemens, Bull a další, nebo ICL, to, ty všechny zmizely, ale americké. Děkuji panu kolegovi Henkelovi. Prosím o porozumění. Pokud vůbec mohu brát modré karty, tak nemůžu ještě tady dlouho klepat kladívkem, protože máme skutečně na otázku odpověď vždy 30 vteřin. Dodržujte je, prosím. A nyní paní kolegyně Tům na minutu a půl. Uh, Vážený pane předsedající, vážení kolegové, naše společnost je stále digitálnější. Elektronická vláda, elektronický obchod, to jsou dnes každodenní reality. Bohužel evropská legislativa a evropské politiky eh, ne jsou vždy dostatečně aktuální. Některé členské státy na tom nepracují dobře. U nás v Estonsku můžete zřídit firmu online za půl hodiny a můžete ji zpravovat po internetu internetu odkudkoliv ve světě. Ale online registrace firm není k dispozici ve všech členských státech a e, řada rejstříků přijímá pouze písemné dokumenty. V Estonsku se běžně používají elektronické podpisy ve všech sférách veřejného života ale i v EU je jejich používání omezeno, také v Evropském parlamentu, když diskutujeme o těchto důležitých tématech. Pan komisař Ancip zmínil 16 hlavních, 16 hlavních směrů strategie, ale potřebujeme řešit základní témata, abychom zajistili řádné fungování jednotného digitálního trhu. Děkuji vám. Děkuji kolegyni Tum a slovo má kolega Silikiotis. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, digitální vnitřní trh chce využívat nové technologie v zájmu nadnárodních společností, nadnárodního velkého kapitálu. Cíl není blahobyt eh, a dobrý život občanů, jeho posílení, ale to celé povede v zásadě k tomu, že se zvýší zisky podniků. Jde o to, že má být tedy dokončen jednotný digitální trh, ale to bude mít obzvláště dopady na malé a střední podniky, na práva pracujících a také na spotřebitele. Proto je třeba jak si přepracovat cíle digitální agenty, tak, aby v, v jejich středu byly skutečně zájem občanů. Pro nás je to jasné. Digitální vnitřní trh musí přispět k tomu, aby byla vytvořena nová, vysoce kvalitní pracovní místa, musí přispět k posílení práv občanů i spotřebitelů. Stejně důležité je i to, aby byl zajištěn rovný přístup a bezplatný přístup k internetu. Je třeba využívat technologie k tomu, abychom posílili malé a střední podniky, zejména co se týče jejich přístupu k financování a také co se týče jejich postavení na trhu. V tomto ohledu eh, chápejte podměnací návrhy, které předložila naše frakce. Děkuji kolegovi a nyní na minutu a půl kolega Tarant. Děkuji jakožto předseda Estonské eh, unie eh, pro eh, osobu občanů s omezením pohybu a osoby s postižením jsem rád, že se tu řeší právě i některé záležitosti související s postižením a s tím, jaké problémy musí překonávat při integrace na trh práce. Dále je zpráva správně pokazuje na to, že strategie komise nezohledňuje eh, možnost eh, naprosto neomezeného přístupu lidí s postižením ke všem digitálním technologiím, ale je tu eh, ovšem jedna výhrada, otázka interoperability by měla být zmiňována více. Můžeme mít třeba skvělý software pro nevědomé, ale jeho použití může být omezeno, pokud není interoperabilní s, většina, s většinou webových stránek a obsahu. A proto svobodné otevřené standardy mají být používány eh, ve všech oblastech eh, jednotného trhu. Pane komisaři, tato zpráva má 4,5 stránek odkazů na předchozí dokumenty schválené spoluzákonodárci, což možná ukazuje, že následné komise nevyužívají plný potenciál těchto textů. Prosím, eh, snažte se to napravit. Děkuji. Děkuji kolegu Tarandovi. Dovolíte otázku od kolegy Maletiče? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodajům za to, že vytvořili vyrovnanou zprávu, vyváženou. Ale nemáte slovo. Slovo má kolega Maletič. Paní kolegyně Maletič, opravuje se pan předseda. Kolegy na přichvačání pýtania. Děkuji vám. Děkuji za přijetí modré karty také. Estonsko je skutečně jednou ze zemí, které jsou na čele, pokud jde o elektronické služby, a to celosvětově. Jak byste doporučil ostatním členským státům, jak mohou pomoci, pokud jsou méně rozvinuté v této oblasti, jaké mechanismy mohou sloužit k, té, k tomu zbližování, k té konvergenci, jak posilovat toto důležité téma, eh, tuto důležitý aspekt vnitřního digitálního trhu. Thank you for this question. Děkuji za tu otázku. Já nejsem eh, k tomu eh, s tou zpovědnou osobou, ale eh, pan Ancip je mm, k tomu mnohem způsobilejší, protože byl skutečně v čele v době, kdy se to zavádělo, ale samozřejmě můžete k nám přijít a zeptat se, určitě dostanete nějakou odpověď. Děkuji a nyní na jednu minutu kolega Zulo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům za práci, kterou odvedli za vyváženou zprávu, která z velké části může být podpořena z naší strany. Pro nás je zásadní, že při naší práci jsme podpořili tři pilíře, které jsou důležité pro to, abychom zrealizovali vnitřní digitální trh. Za prvé rovnost, aby všichni uživatelé měli stejná práva, ať již eh, jednají offline či online. A zejména z tohoto důvodu musíme odstranit vše, co by mohlo vést k diskriminaci například a zejména k té geografické diskriminaci a dále účast. Musíme zajistit to, aby občané zpráva a podniky si mohly vyměňovat informace, tak aby mohly účinně utvářet tento trh. A za třetí, koncepce důvěry. Nyní ve zprávě máme různé nástroje, které mají zajistit to, aby občané, uživatelé mohli být tedy v, této, v tomto odvětví činí. Děkuji. Děkuji nyní paní kolegyně Kapl na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Oblast digitální ekonomiky je naprosto zásadní pro růst a zaměstnanost v Evropě. Hovoří o růstovém potenciálu přes 400 miliard eur a 3,5 milionů nových pracovních míst. Proto děkuji zpravodajům velice, protože se jim podařilo toto velice komplexní, obšírné téma velice dobře pojmout a zahrnit a zohlednit i veškeré výbory, které se do práce zapojily a vznikla tak velice, velice komplexní a vyvážená zpráva ale dovolte mi tu či onu kritickou poznámku. Za prvé, ta neustálá snaha regulovat, ať je to jež, až to co jsou e-commerce, geoblokování, či eh, regulace v oblasti telekomunikační, či ten médiový rámec, nebo nějak té platformy. Více regulace neznamená vždy lepší regulaci prosím, podívejme spíš se, jak vypadá regulace stávající, aniž bychom tedy regulovali nomě. Dále investice do e, dalšího budování širokého pásma, ano, ale více konkurence nevede vždy. Děkuji kolegyni Kapel a nyní má slovo kolega Karinš na minutu a půl, protože kolega Kovač přítomen v sále není. Prosím, pane Karinši. Děkuji vám, vážený pane komisaře, vážení kolegové. Jednotný digitální trh je samozřejmě klíčovou věcí. Eh, podívejme se na to prakticky. Kdokoliv z nás může jet třeba do Měchova, může si tam nakoupit jejich slavné klobásy, pak můžu jet do Rigi, pak můžeme jet do Stockholmu, do Lisabonu, tam ty klobásy sníst a to dnes je něco zcela běžného, ale zároveň z Rigi mohu si zaplatit předplatné třeba nějakého televizního kanálu, digitálního obsahu, ale v Mnichově nebo v Dublinu nebo nikde jinde se na to nepodívám. Proč? Protože pro zboží to funguje dobře, Zvládli jsme eh, odstranit hranice, zatímco na digitálním trhu je, eh, který je stále důležitější pro ekonomiku, přetrvávají tyto překážky vycházející z autorských práv a patentů. To znamená, co dnes potřebujeme? Potřebujeme odstranit tyto překážky, potřebujeme zajistit, aby autorské právo se uplatňovalo v celé EU, stejně tak i patenty tak abychom nemuseli eh, jet jenom do Měchova za těmi slavnými eh, klobásami. Je třeba si uvědomit, že můžeme využívat internet všude, ve všech zemích Evropy. Děkuji. Äh, Pane kolego Karinci, dovolíte otázku, kterou si přeje položit kolega Sany? Pane kolego Karinci. Dovolíte otázku od kolegy Sanyho, prosím. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěl již dříve se zeptat pana kolegy z EPP na to, zda existuje nějaký konkrétní důvod pro to, že tady vyčet načetl mnoho elementů digitálního vnitřního trhu, jsou důležité, s tím souhlasím, ale proč? Je tomu tak, že EPP jak si pokazuje na ty potíže, které tam jsou. Děkuji za dotaz. A pokud je řeč o jednotném trhu, digitálním jednotném trhu, tak z perspektivy EPP náš argument zní, že musíme překonat překážky ve všech sférách, ve všech oblastech, všechny překážky všude. Digitální vnitřní trh je důležitý i pro vzdělání, i pro služby, i, i produkty. Takže my, naše skupina říká, že musíme odstranit všechny překážky. Děkuji a nyní kolegyně Geringer Edinburgh. Děkuji. Pane předsedo, plně integrovaný digitální vnitřní trh je jednou z priorit stávající Evropské komise. Digitální technologie skýtají ohromné příležitosti, pokud jde o tvorbu pracovních míst a zlepšení konkurenceschopnosti. Růst potenciální by mohl představovat až 415 miliard eur. Ovšem existují velmi nepružné regulace na eh, úrovni vnit, státních trhů telekomunikačních. Dále je tu otázka a, autorských práv. Potřebujeme změnit chování spotřebitelů, potřebujeme reformovat i práv duševního vlastnictví, abychom eh, byli v souladu s digitální revolucí. To je, důležité pro ochran, je důležitá ochrana spotřebitele, aby byla jednotná a musíme podporovat také kulturu a podnikání. Děkuji paní kolegyně Geringer de Odenberg a nyní má slovo na jednu minutu kolega Dalton. Děkuji. Digitální revoluce už je tu a transformuje všechny aspekty života, stejně jako průmyslová revoluce a zemědělská revoluce transformovaly naše životy. To, jak žijeme, jak si hrajeme. A máme všem globální trh, 3 miliard lidí, je to globální e, trh, nejenom evropský trh, takže nesmíme stavět nové bariéry. Třeba tato diskuze se streamuje po celém světě a přitom obsah, který si kupujeme, je geoblokovaný. To jenom živý piráctví a spotřebitelé tomu nerozumí. Nepotřebujeme celou evropské licence. Potřebujeme zdí- také sdílecí ekonomiku. Lidé chtějí sdílet, tak ať sdílí malé podniky mohou být globální. Potřebujeme skutečné podnikání, které bude narušovat situaci revolučním způsobem. Internet je globální už od začátku, takže neodřezávejme Evropu, ať už jde o cloudovou bezpečnost, ekonomiku sdílení. Blíží se digitální tsunami. Eh, Snažme se jí víc stříc. Děkuji kolegovi Daltonovi a nyní na minutu a půl má slovo pan kolega Petersen. Děkuji a děkuji oběma zpravodajům za práci na tomto důležitém tématu. Jako ta levice Evropanů je online a řeší problém, jak chránit údaje a informace, jak se můžeme chránit Eh, sami sebe, aniž bychom ohrozili svá základní práva a svobody projevu. Jsem velice rád, že zpráva zdůrazňuje význam kódování, což je nástroj pro zajištění soukromí. Eh, ta zpráva také vyzývá k tomu, že bychom měli zabránit cenzuře a měli bychom zabránit ohrožování svobody projevu na internetu tím, že se omezí eh, odpovědnost poskytovatelů služeb. Neměli bychom nutit poskytovatele služeb a platform, aby neustále monitorovali obsah na jejich stránkách a sledovali, jestli tam není ilegální obsah protože tyto platformy nemohou přece nahrazovat orgány činné v trestním řízení. Musíme také eh, přistupovat k jednotnému digitálnímu trhu tak, abychom neomezovali, neomezovali online chování a interakci pouze na evropské platformy. Musíme zajistit bezpečné eh, mezinárodní transfery dat. Je třeba Eh, zajistit dohodu mimo jiné Američanů, tak abychom měli právní jistotu pro evropské spotřebitele a podniky. Děkuji. Děkuji kolegovi Petersonovi a na jednu minutu má slovo kolega Maštálka. Jak bylo konstatováno, internet se stal nejrozšířenějším komunikačním prostředkem. Rozšiřování digitálních služeb ale často naráží na četná omezení, které brání rozvoji jakkoli naše levicová frakce gue ngl obecně strategii jednotného digitálního trhu podporuje poukazuje zároveň na některé problémy jejichž odstranění nebo zmírnění bude požadovat. citlivou věcí je ochrana osobních údajů spotřebitelů vstupujících na digitální trh nebo při komunikaci občanů se státní správou pomocí takzvaného governmentu stranou nesmí zůstat záležitost týkající se zaměstnanců digitálního trhu kteří pracují z domova bez sociálně právní ochrany či skutečnost že posilování digitálního trhu bude znamenat objektivně větší nahrazování lidské síly eh, práce technologiemi. jinými slovy také jednotný digitální trh musí mít svoji sociální dimenzi. děkuji. Děkuji kolegovi Maštálkovi a nyní na jednu minutu kolega Raimon. Děkuji, pane předsedovo. Dovolil bych si tady něco říct nového v tomto pokročilém časovém okamžiku naší diskuse. A totiž, že to není pouze diskuse ekonomická a diskuse o vnitřním trhu, když hovoříme o tomto tématu. Je také ne jenom o naše zpráva jako spotřebitele, ale také o naše občanská práva. U geoblockingu tady máme diskusi, za Evropané mohou tedy v každé zemi se dívat na obsahy, takže to není pouze otázka ochrany spotřebitele, je to také otázka cenzury a svobodného vyjadřování. Zda tedy v celé Evropě můžeme číst, poslouchat a vidět každý obsah. Musíme mnohem více se soustředit na tuto otázku a tady chránit práva občanů, protože svět médií se změnil. Dříve nebylo možné produkovat obsah, a pak tedy bránit jednotlivým lidem, aby ho konzumovali. Otázka svobodného projevu vlastně se tehdy pouze soustředila na vysílání, ale nyní to musíme upravit jinak, protože nyní skutečně koncerny mohou bránit lidem v přijímání dat a k tomu my se musíme vyslovit závažným způsobem. Děkuji. Děkuji kolegovi Raimonovi a nyní na jednu minutu kolegyně Parker. Děkuji. Když eh, dnešní diskuze a hlasování, to je ztráta parlamentního času. Nejenom proč, ne proto, že bych nesouhlasila s mnoha aspekty vytváření digitálního trhu, ale protože ještě než to je uhlasování, tak komise už pracuje v zákulisí, snaží se to rychle prosadit, aby dosáhla svých cílů. A v tomto velkém spěchu se dopouštíme chyb a spotřebitelé a firmy budou muset potom nést na bedrech špatnou legislativu. Eh, třeba pokud jde o prodej digitálních služeb. Systém, který si vymysleli byrokraté v komisi, bez zkušeností, jak se to dělá. A nepřekvapuje nás, že rok po zavedení tento návrh donutil mnoho malých podniků v Evropě přestat obchodovat v tomto vnitřním trhu. Ale než uznat porážku, tato zpráva dokonce doporučuje, že celkově to byl úspěch v době, kdy důvěra v Evropskou unii klesá na minimum, je skutečně, eh, je to skutečně trochu ostuda tam něco vidět. Eh, a že evropská značka obchodu online jen sníží důvěru. Děkuji a nyní jenom minutu paní kolegyně Ferhajen to zásadní pro hospodářský rozvoj Evropské unie, ano, a obrovský potenciál pro zašíření a zachování kulturního obsahu a vědomosti. Tento potenciál, potenciál je třeba využít správným způsobem, abychom zachovali kulturní rozmanitelnost v Evropě a šířili ji, abychom budovali dále znalostní společnost a také, aby digitální ekonomika byla v Evropě i v budoucnu konkurenceschopná. Právě sektor digitální má v sobě mnoho malých aktérů, různých struktur na trh, konvergence médií vedla k velkým změnám v celé oblasti médií. Tady je důležité, abychom měli férové rámcové podmínky pro všechny, neboť oblast audiovizuálních médií. Tady se nám již jaksi setřel rozdíl mezi lineárními a nelineárními službami. Tady je důležité, aby Unie měla minimální normy pro veškeré audiovizuální služby, tak aby veškeré, ve který aktéři stejným způsobem, eh, jak si prováděli veškeré předpisy, aby tady nebyla nekalá soutěž. Dále kulturní výbor eh, potrhává, že je důležité, aby členské státy mohly mít vysledovatelnost audio audiovizuální obsahu ve prospěchu veřejného zájmu a vydávali k tomu specifické předpisy, aby chránili svobodu projevu a média a rozmanitost. I ochrana mládeže je tady důležitá, potřebujeme férové pozice rovno vyvážené a e, Strategie pro vnitřní trh musí odstraňovat překážky a chránit údaje. Přenositelnost je nezbytná. Musíme umožnit legální přístup k obsahu, ale nemůžeme změnit rámcové podmínky a ničit pro profesní vytváření audiovizuálního obdobu. Obsahu není tedy možné zcela odstranit ze zásadu teritoriality, proto je důležité, aby komise se podívala na to, jakým způsobem je třeba zajistit Děkuji kolegyni Ferhajem. A na jednu minutu má slovo kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, říká pan Emilian Pav, já jsem bojoval za tuto zprávu o digitálním trhu ve prospěch občanů inovací a evropské ekonomiky. Kromě vytvoření více inkluzivní společnosti, jednotný digitální trh a technologické pokroky dávají šanci i malým firmám, dávají jim šanci konkurovat těm velkým a vytvářet nové pracovní příležitosti. Je to také potenciál pro mladé podnikatele, což je velká příležitost pro země, jako je Rumunsko. Zároveň je důležité hájit základní práva občanů, zejména u eh, ob, dat osobního charakteru. Evropská legislativa i samotná technologie se musí rozvinout a musíme dávat silné sankce při nezdůvodněném využívání údajů osobního charakteru. A to zejména pokud jde o, přenášení dat a dávání dat třetím stranám. Evropský digitální trh musí být správně implementován a nesmí to být jen další zákon. A díky tomu můžeme skutečně přispět k evropské inovaci. Děkuji. Děkuji vám. Pane Tošenovský, umožníte otázku pana kolegy Bonanna? Bonanno. Děkuji vám mnohokrát. Chtěl jsem se zeptat pana kolegy, když mluvíte o vážných sankcích, jaké sankce máte přesně na mysli? Například kriminální využívání internetu, nevím, co chcete e, zavést. E, promiňte, já jsem pan Pavel, ne pan Tošenovský, ano? No, ale... Sigurám, că cei fakt vojit eh, transferu Eh, datelor cu caracter personal eh, încălcând astfel drepturile cetățenilor. Abych zareagoval. Pokud jde o přenosy dat a osobní údaje, je jedno v jaké podobě, tak eh, to je špatné a je potřeba to trestat, když dojde k porušení. A myslím si, že soukromně veřejné partnerství by to zvládlo. Stát musí zajišťovat bezpečnost občanů. Děkuji, pane Pavle, promiňte, já jsem se spletl, omylem jsem vyzval kolegu Tošenovského a pak jsem si vzpomněl, eh, že je zde ještě otázka. Teď tady pan Tošenovský na jednu minutu. Ano, já už v tom mám zmatek, omlouvám se, pan předseda, pane Tošenovský, prosím. Předsedo, vážený pane komisaři, tak jak již dnes zaznělo, digitální trh v jeho různých formách silně ovlivňuje ekonomický růst v celosvětové ekonomice. Je to, jeden, je to dnes jeden z hlavních atributů rozvoje ekonomiky. Proto je důležitá aktivita na evropské úrovni, jak co nejvíce pomoci jednotnému digitálnímu trhu chtěl bych ocenit velké úsilí které této problematice věnovaly všechny výbory. myslím že se podařilo zdůraznit nejdůležitější oblasti potřebné pro další vývoj digitálního trhu. otázkou zůstává jak sjednocovat na unijní eh, úrovni ceny a poplatky hlavně v oblasti daní což v některých oblastech může být značným problémem. určitě bychom se měli ubránit snahám o přílišnou administrativní regulaci. naopak bychom měli být nápomocni zvýšení pokrytí a hlavně podpoře zvýšení rychlosti a bezpečnosti samotného digitálního trhu. jednoznačně se ukazuje obrovská síla soukromého sektoru který celou dobu tlačí tuto oblast dopředu. měli bychom měli spíš uvolňovat některá omezení bránící dalšímu rozvoji a podle toho posuzovat i legislativní Děkuji. Paní Scháke na minutu. Děkuji, pane předsedající pane komisaři. Pod vedením Kaji kallase představujeme ambiciózní seznam přání a podrobností pro další rozvoj digitálního jednotného trhu nebo digitálního jednotného prostoru v Evropě. Zejména v těchto složitých chvílích je potřeba plnit své závazky, inovace, znalostní ekonomika a tak dále. To jsou klíče pro uživatele internetu, ale i pro startupy, aby neodcházeli do Ameriky a jinam. Uvádíme praktické, praktická řešení pro geoblocking a pro harmonizaci těch různých 28 legislativ v oblasti autorského práva, ochrany spotřebitele a tak dále. Ale co je ještě důležitější, jsou to principy respektování lidských práv, spravedlivá konkurence a bezpečnost. To vše musí být robustní a musí se to dále vyvíjet bez ohledu na technologický pokrok. Otevřený internet, otevřená data, otevřený přístup, neutralita sítě, volné proudění dat, ale ne privatizované vymáhání práva. To vše je důležité pro Evropany a pro ostatní. Je důležité, aby lidé po celém světě měli, mohli těchto věcí požívat. Proto je potřeba harmonizovat řízení internetu a posilovat práva lidí online. Není možné, umožnit tyto zero sum eh, vztahy. Děkuji, pan Helmer, na jednu minutu. Eh, Děkuji za slovo. Pane předsedo, v tomto návrhu je několik prvků, které budou populární mezi voliči. Mě by jistě potěšilo, kdybych se dostal do EPPI Players služby, když jsem ve Štrasburku nebo v Bruselu. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že pokud zrušíme jednotlivé záležitosti, které se týkají copyrightu, tak v podstatě zbavíme společnosti prostředku pro nové obsahy, nový obsah, který naši uživatelé rovněž chtějí. To znamená, že moje strana si myslí, že toto je neflexibilní přístup ze zhora dolů a v podstatě to brzdí inovaci a zároveň toho nezajistí potřeby jednotlivých členských států velice často. Jsme si vědomi důležitosti přeshraniční koordinace, která vyžaduje to, že internetová komunikace funguje, digitální komunikace funguje v Evropě. Ovšem, myslíme si, že nejlépe bychom toho dosáhli na základě nezávislé spolupráce mezi jednotlivými státy a ne tím, že by Evropská unie centrálně plánovala tuto věc. Několik kolegů se již o tom zmínilo. To, co potřebujeme, je globální a ne pouze nějaké evropské řešení. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. A nyní... Děkuji. Nyní eh, na minutu a půl kolegyně Castillo Vera. Eh, jak bylo řečeno, chci se eh, zaměřit na jeden aspekt, který je klíčový pro digitální ekonomiku a trh, a to je takový ten celkový obrázek. Musíme se podívat na otázku dat, která jsou základním způsobem důležitá. Potřebujeme analýzu velkých dat. Výměna dat je skutečně základním pilířem. Ehm, do té míry, že datoví e, analytici jsou e, ti nejžádanější odborníci. To jsou údaje z eh, Světového ekonomického fóra. Vzhledem k tomu musíme zohlednit to, že jak se data přenášejí, data se e, přenášejí, jsou distribuovány, procházejí různými sítěmi a tyto sítě vytvářejí infrastrukturu digitální ekonomiky. Hmm, toto závisí, e, podobné pro silniční e, e, leteckou dopravu. digitální ekonomice eh, fungují eh, elektronické sítě a my musíme považovat eh, rozvoj mobilních sítí za, sítí za prioritu. Potřebujeme politiku pro podporující investice a inovace. To je důležité pro ekonomiku. Děkuji paní Castiovera a nyní paní Sehnalová na minutu. Na minutu. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové mluvím jako stínová zpravodajka ve výboru tran. jako v jiných oblastech i zde se prolínají příležitosti a výzvy spojené s digitalizací. odvětví dopravy je jedním z průkopníků při využívání nových informačních technologií což potvrzují například inteligentní dopravní systémy digitalizace znamená větší bezpečnost a komfort cestování má své místo v oblasti efektivnější logistiky či turismu. výzvy spojené se vzděláváním a požadavky na zaměstnance ale i ty které souvisejí s dostupností nových technologií jsou aktuální i v sektoru dopravy stejně jako požadavek abychom místo usnadnění života nevytvářeli bariéry nové zmíním také otázku diskriminace na základě zeměpisné polohy či země původu. k ní není možné přistupovat ve světě on line a off line rozdílně a jsem ráda že zpráva toto zohledňuje. a na závěr mi dovolte poblahopřát a poděkovat oběma zpravodajkám evelyn gebhardt a kati kallasové za vynikající práci. děkuji. Děkuji paní kolegyně Sehnalová na jednu minutu kolegyně Adinolfy. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já si myslím, že toto je promarněná příležitost. Udělali jsme skutečně minimum. Minimum, nevyužili jsme veškeré příležitosti, které před námi stojí. Myslím si, že rozprava o jednotném digitálním trhu by měla věnovat pozornost evropskému občanovi. Co to znamená? Znamená to, že zaměření by mělo být na lidské bytosti, na každého jednotlivce a všechny základní práva, která jsou zakotvena v chartě základních práv. Právo na soukromí, na informace, na nediskriminaci, pouze několik z těchto práv, které cituji. Ovšem, mám pocit, že efektivní Implementace digitálního trhu samozřejmě by mohla otevřít nové perspektivy, pokud je o další rozvoj Evropské unie. Velice často nahlížíme na tento trh pouze jakožto na možnost eh, růstu. Myslím si, že ovšem teoretické propojení s touto tematikou je trochu pochybné. Měli bychom se spíše dívat na demokratickou možnost růstu této oblasti. Děkujeme. Kolegyně Komi má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, po dlouhém období parlamentní práce se dostáváme do tohoto nesmírně důležitého bodu který představuje kvalitní práci, je to takový první krok správným směrem. Samozřejmě, že pro nás to není dostačující, je zde prostor pro zlepšení. Je to demokratický výsledek, protože je to výsledek dlouhodobých eh, jednání. Především období, kdy jsme se snažili nějakým způsobem vyvážit Eh, veškerá stanoviska. Já jsem byla zpravodajkou pro služby a ehm, pro pohyb služeb a zboží na jednotném trhu. A proto jsem velice ráda, že pan Juncker rovněž hovoří o digitálním trhu jakožto o prioritě práce této komise. Toto je správný, správná cesta před. Ovšem měli bychom ještě dále pokročit v těch, v tomto úsilí podpořit copyright, DPH, audiovizuální služby, nebudu zde zmiňovat úplně všechny možnosti. Ovšem samozřejmě, že je zde mnoho různých témat, které zaslouží naši pozornost. Každodenní život, to všechno je propojeno s digitálním světem ať již hovoříme o profesionálních, profesionálech, různých veřejných orgánech, jednotlivcích, nesmíme samozřejmě zaostávat, musíme si uvědomit, že je zde obrovská konkurence ze strany ostatních partnerů, například Spojených států, které vedou tento peleton. Takže ještě jednou na závěr dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zapojili do tohoto úsilí. Děkujeme. Jednu minutu, paní Styler. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na začátku by poděkovala paní, spravodaj, paní spoluzpravodajce Evelyn Gebhardt, popřála jí eh, vše dobré eh, k její narozeninám. Je to úžasné, že to spadá zrovna na toto dnešní datum. Digitální jednotný trh je plný potenciálu, půl miliardy občanů, 28 zemí, asi 400 15 miliard eur hodnota tohoto trhu. Ovšem pokud jde o přístupnost, jednotlivý set, jednotlivý zručnosti a tak dále, musíme prostě zajistit, že žijete někde v horách v, ve Škotsku nebo v Glasgowě, budete mít možnost se dostat vysokorychlostnímu internetu, ale samozřejmě, aby to bylo dostupné a zároveň i finančně dostupné, o tom jsme již hovořili zručnosti. Musíme zajistit, aby skutečně jsme se nezaciklili do této propasti. Musíme zajistit to, že naši občané skutečně mají povědomí o této oblasti. U nás například ve Velké Británii předpokládáme, že se dostaneme do roku 2020 asi na 185 tisíc volných míst této oblasti. Čili my musíme zajistit, aby naše občané měli dostatek zručnosti, povědomí o této oblasti. Je to skutečná revoluce této oblasti, myslím si, že jsme schopni dosáhnout cílu, které jsme si stanovili. Děkuji. Kolegyně Niebler. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane komisaři, vážení kolegové, ze všeho nejdříve díky spravodajkám, stínovým spravodajům a všem, kteří na této zprávě spolupracovali. Je to zpráva velice dobrá. A já bych se ještě připojila k předřečnici vše nejlepší k narozeninám, Evelyn. V roce 2016 bude digitalizace jedním z hlavních bodů. Je potřeba vytvořit rámec, abychom využili potenciál jednotného digitálního trhu v EU. Milí kolegové, všichni víme, že zde máme před sebou ještě velký kus práce. Je potřeba si uvědomit, že 44% domácností vůbec nemá přístup k rychlému internetu. Tím pádem je potřeba dále budovat infrastrukturu a to rychle pouze 14 malých a středních podniků prodává po internetu kvůli jednotlivým eh, všelijakým překážkám na trhu. To je potřeba vyřešit. Je potřeba koordinovat daňovou politiku, je potřeba koordinovat platby DPH, je potřeba usnadnit toky peněz po internetu a proto je potřeba co nejrychleji implementovat směrnici o platebních službách. Ale druhá poznámka, je také důležité vytvořit ekosystém pro ehm, digitální trh jako takový. Právě proběhla konference DLD, která se zabývá rozvojem a možnostmi digitálního prostředí a to je něco, z čeho je třeba se poučit. Je potřeba dát mladým kreativním hlavám uplatňovat své myšlenky a zabránit tomu, aby odcházeli do Ameriky. To je to nejdůležitější. Děkuji. Děkuji paní Niebler. Na jednu minutu paní kolegyně Toja. Děkuji vám mnohokrát. Já si myslím, že společně s rozvojem jednotného digitálního trhu a s tím vším, co máme v tom plánu, je zásadní, abychom pracovali na integrovaném fungujícím trhu telekomunikací. Těšíme se na nový telekomunikační rámec a doufám, že komise tuto příležitost nepromešká a že zajistí, že obsah eh, nařízení o telekomunikacích bude na stole co nejdříve. Nejprve je potřeba přeskoumat velkoobchodní trh. Tím je potřeba začít. Jinak se nám vůbec nepodaří se pohnout na straně roamingu, geoblockingu, portability a všeho toho ostatního. To vše odvisí od úspěchu v oblasti velkého obchodu. Na to je proto potřeba pamatovat. No a nakonec mi dovolte zdůraznit důležitost jednotného digitálního trhu pro oblast výroby. Je mnoho věcí, které jsou mezi řečník přerušen. Děkuji paní Toja. Na minutu a půl kolegyně Paunová. Děkuji vám, pane předsedo. Hodně pracujeme na tomto tématu. V omezeném čase Evropský parlament, myslím, ukázal svou politickou vůli dokončit jednotný digitální trh v Evropě. Je to jeden z nejambicioznějších projektů Evropské unie. Bohužel, tato zpráva však dostatečně ambiciozní není i tak představuje poměrně užitečné vodítko pro naše snahy do budoucna, až budeme směřovat eh, k digitální jednotné strategii. To nejdůležitější je integrovat online a offline trhy, zejména co se týká práv a ochrany spotřebitele. Mělo by být jedno, zda si něco koupíte v kamenném obchodě nebo online. Práva byste měli být i stejná. Bohužel však tato priorita není součástí toho prvního legislativního návrhu komise. Takovéto kroky by vylepšily důvěru v online obchody a důvěra v online obchody by podpořila důvěru v obchody obecně a vše digitální. To znamená e-governance, e, elektronická zpráva věcí veřejných, elektronické zdravotnictví a inovace na digitálním trhu. Jasně jsme ukázali, že zde existuje závazek snažit se dále budovat digitální trh. Důvěru je potřeba zlepšovat, protože je důležitá pro hospodářský růst, i pro konkurenceschopnost v Evropě, zejména pro mladé lidi a zejména pro vylepšení naší přítomnosti na světových trzích. Chci poděkovat všem kolegům a těším se na další spolupráci. Děkuji, Paunová. Na minutu má slovo kolegyně Kosta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo je velice důležité míti strategii pro digitální jednotný trh, takže děkuji komise, děkuji, děkuji komise, děkuji kolegyním Kalas a Gebhardt. Je potřeba podpořit nejen hospodářství, ale i občany, aby služby mohly cirkulovat. Je potřeba zaměřit se také na dodatečná školení a vytváření kreativního obsahu. To nejdůležitější bude však revize autorských eh, práv a ETMS. Je potřeba zavést definici, jednotnou definici geoblockingu a je zároveň potřeba uvědomit si, že je potřeba financovat i kinematografické služby a produkty a PMS. Je potřeba postupovat velice opatrně a respektovat rozdíly mezi jednotlivými platformami. Je potřeba zajistit, že budeme mít uživatelská rozhraní, která budou odpovídat našim legislativním návrhům, abychom zajistili, že budeme uchovávat kulturní dědictví Evropy i do budoucna. Děkuji paní Kosta. Na minutu a půl má slovo kolega Coelho. Děkuji, Děkuji. Já si myslím, že je eh, jasné, že rychlý rozvoj internetu a mm, elektronické komunikace mění eh, způsob našeho života, jak nakupujeme, jak funguje ekonomika. My musíme držet krok s tímto vývojem, musím, a podpora Evropské unie by měl um, sledovat mm, transformaci k digitalizaci trhům s tím, že mm, především malé střední podniky, všechny podniky by měly eh, z toho profitovat a také spotřebitelé. Eh, děkuji komisi, že mezi své priority zařadila strategii pro digitální jednotný trh. Je to dobrá strategie, ale potřebuje další doladění. Je třeba snižovat eh, právní fragmentaci jednotného trhu. Eh, musíme zajistit, aby všechny ty návrhy byly harmonizované, jinak se obávám, že budeme plítvat časem. V prosinci jste podali eh, užitečné návrhy o online prodeji eh, produktů a digitálního obsahu přes hranice. Já si myslím, že je důležité, aby to, mm, to pokročilo. Je třeba věnovat pozornost přenositelnosti dat ehm, online bezpečnosti a eh, zacházení se s osobními daty. Digitální jednotný trh, který nechrání občany, bude prostě experimentem, který selhal. Děkuji, děkuji kolegovi Koelo a další eh, na jednu minutu paní Skok. Děkuji. Mm, jak už řekla řada předřečníků, digitální revoluce je faktem, ne? Ovlivňuje jenom způsob, jakým spotřebováváme, ale také to, jak získáváme znalosti. Digitalizace transformuje náš eh, způsob života ehm, Eh, je tady zaměření tom vzdělání na cestují, cestování, cestující spotřebitelé, ale my musíme zajistit, aby trh práce byl efektivní. Eh, ekonomika sdílení také otevírá možnosti, ale i výzvy. Mm, hranice mezi um, zaměstnanci a zaměstnavateli se stávají uh, jak, uh, rozmazané. Způsob, jakým uh, je pracovní právo aplikováno, se velice liší. Uh, Eh, vytvářejí se nové výzvy, nová eh, rizika pro psychické fyzické zdraví pracujících. Mm, flexibilnější pracovní podmínky mohou být dobré, ale nesmíme akceptovat trend k větší flexibilitě díky digitalizaci, který povede k, k nejistějšímu zaměstnání a eh, více práce. Děkuji. Minuta a půl pan Kelly. Není pochyb, že eh, jeden startup za druhým eh, digitální eh, sektor je stále, má stále větší místo v našem životě. 22 let po založení Amazonu, 18 od Google a 12 od Facebooku a e, nyní se skutečně snažíme dokončovat e, digitální jednotný trh a zaostáváme za e, Spojenými státy i východní Asii. Důležité je, abychom jednali rychle a také, abychom to dělali správně, protože mm, musíme harmonizovat, co lze, a především řešit otázky jako geoblocking, což brzdí rozvoj. Také musíme Eh, zajistit, aby spotřebitelé šli s námi a mm, vítám proto nařízení o ochraně dat, který, který jsem byl zpravodajem v eh, součásti trialogu. Měla by mm, být důvěra na straně spotřebitele, protože to je bezpečné, aby, a také je třeba umožnit startupy a nárůst podniků v Evropě. Digitální jednotný trh, pokud to bude dobře fungovat, tak by měl Eh, přinést 450 do, české, do, do ruské ekonomiky, což je hodně. A my musíme zajistit, abychom dokončili uh, digitální jednotný digitální trh, abychom byli nejkonkurenceschopnější na celém světě. Děkuji. Děkujeme. Děkuji a nyní má na jednu minutu slovo kolegyně Danty. Presidente, la rivoluzione digitale ha già cambiato la nostra vita e come tutti i mutamenti Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, samozřejmě, že tato revoluce, o které hovoříme, představuje rizika, ale zároveň výzvy. Přesně tak, jak je to ve všech ostatních oblastech, musíme se snažit samozřejmě o dosažení maxima, o využití potenciálu pro občany, pro podniky. Vidíme zde různý typ různých inovačních postupů, vidíme samozřejmě, jaký to má dopad na produktivitu, na sociální uspořádání Evropy. Ovšem nesmíme ztrácet ze zřetele celou tuto oblast. Když hovoříme o digitální sféře, většinou na nás napadne Silicon Valley, nenapadají nás nějaká jiná místa, řekněme v Evropě. Samozřejmě, že potřebujeme v této oblasti i určitou koordinaci, abychom opětovně nastartovali tuto oblast, abychom našli možnost špičkového rozvoje, který bude respektovat kulturní rozdíly v této oblasti a já doufám, že dnešní usnesení je prvním takovým krokem v tomto eh, Eh, našem rozvoji, tak abychom skutečně eh, drželi krok s ostatním, se zbytkem světa. Děkujeme a nyní má slovo na jednu minutu paní Galpelč. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala oběma zpravodajkám a zároveň popřála paní Evelyn Hebka Gebhardt vše nejlepší k dnešním narozeninám. Toto je skutečně úžasně odvedená práce zpráva, která před námi leží. Já jakožto stínová zpravodajka nebudu zmiňovat věci, o kterých již jsme hovořili, spíše bych se zaměřila na některé oblasti, které zatím ještě nejsou úplně vyřešeny. My zaostáváme, jak již bylo řečeno, eh, komise musí v tomto ohledu vynaložit mnohem větší úsilí, aby zajistila ochranu Eh, pro naše občany, například v oblasti zdaňování, elektronického obchodování. Zaznamenali jsme proaktivní krok v tomto ohledu a každý prvek této oblasti by mohl ovšem ale znamenat potenciální problém. Je zde mnoho byrokracie, je to věc, která by měla být zjednodušena, tak aby to napomáhalo našim malým a středně velkým podnikům. Strategie v této oblasti samozřejmě musí být aktivní. Děkujeme a nyní na jednu minutu paní Rozier. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodajkám a samozřejmě Evelyn bych poděkovala a popřála vše nejlepších narozeninám. Zároveň poděkovala za úžasnou výměnu názorů v této oblasti. Je to záležitost, která je nesmírně Eh, jedinečná pro nás, pro všechny. Jde o oblast kultury, samozřejmě hm, všichni máme podobné zkušenosti, nejsme schopni mít přístup ke kulturním statkům okamžitě kdekoliv. A já si myslím, že jsme odpovědní v této oblasti, že musíme překonat tyto problémy a podívat se na otázky dopadu našeho přístupu. Zda jde pouze například o otázky teritoriálního omezení nebo toho, že například nějaký, nějaký eh, umělec nedostane zaplaceno, protože prostě eh, ti, kteří se to líbí a publikum je někde jinde, geo, internet, tvůrci, toto je zároveň velice důležitá eh, záležitost, které musíme věnovat pozornost, to znamená mm, i mm, přetrvávání nebo dlouhodobost těchto kulturních statků a jejich ochrana v Evropě do budoucna budoucna. Děkuji. Děkuji paní Rozier na jednu minutu kolegyně Klün. Děkuji pane předsedo, mluvím jako stínová zpravodajka ve výboru TRAN. Digitalizace a interoperabilita a chytré transportní systémy jsou klíčem pro efektivní a účinný sektor dopravy pro spotřebitele, pasažéry, firmy, ať už to jsou malé střední firmy, startupy nebo velké společnosti. Všichni ti zkrátka, kteří přesouvají zboží po Evropě, jim všem digitalizace umožní lépe využívat stávající kapacitu, zvýšit efektivnost, účinnost práce a tím pádem vytvářet nová pracovní místa a tím pádem překonáme i výzvy a překážky, které zde máme v podobě administrativy, zejména pro ty, kteří dodávají zboží a pro logistiky. Je potřeba dostat se do situace, kde budeme mít elektronická cla, jinými slovy, že budeme mít řidiče a auta, které, která nebudou muset řešit všelijaké formuláře pro celní výkazy a tak dále. To vše je velká zátěž a stojí to Eh, stojí nás to v, eh, mnoho v oblasti hospodářské soutěže a tvorby pracovních míst. A konec konců i v sektoru cestovního ruchu musíme dospět do bodu eh, vyšší koordinace. Děkuji paní Klun. Na minutu paní Jakonsáry má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že obě zpravodajky, paní Kalas a paní Gebhardt, odvedli dobrou práci, zaměřili se na tento sektor velice detailně. Zajímalo by mě, co může komise říci k tomu všemu, co zde dnes zaznělo. Musíme pokračovat ve výzkumu a musíme výzkum posunout i do oblasti dopadů digitální ekonomiky na kulturu, na hospodářství obecně, na vzdělávání. Je důležité, zabraňovat nežádoucím efektům, které by mohly být digitální ekonomikou způsobeny. A je potřeba založit kvalitní technické standardy pro dohled a monitorování digitálního trhu. Je potřeba zaměřit se na oblast big data a na algoritmy, které se zde používají. A je rovněž potřeba podporovat důvěru. Důvěra je naprosto zásadní, chceme-li plně využít potenciál tohoto segmentu trhu. Děkuji. Děkuji vám, paní Jakonsári. Slovo má na jednu minutu Koraca Bild. Děkuji vám, pane předsedo. Chceme-li dokončit jednotný trh eh, a chceme-li vytvářet růst a nová pracovní místa, musíme být disruptivní, musíme chtít otevřený, bezplatný a globální internet. Je potřeba osvobodit ty, kteří se na internetu již pohybují, odstranit digitální bariéry, zátěže a hranice. Spotřebitel by neměl platit za jednu službu dvakrát, ať už žije nebo nežije v Evropě. Naše malé a střední podniky by neměly muset dodržovat 28 různých sad pravidel. Aby mohli zvýšit svou výkonnost, potřebují jeden digitální trh. Podporuji tuto zprávu, protože řeší otázky protekcionismu a národních různých ochran. Evropa by byla konkurenceschopná jednoduchými moderními pravidly, ne tím, že bude někoho z trhu vylučovat. Naše, náš problém je fragmentace, ne nedostatek inovací. Není možné zpomalovat sdílenou ekonomiku, je potřeba zajistit její transparentnost. Svobodné toky dat jsou velice důležité, stejně jako všechny ty čtyři ostatní svobody a stejná pravidla musí platit online i offline. Na závěr, pane předsedo, chci říci, že chceme-li dosáhnout dohody eh, v eh, oblasti Safe Harbor, musíme tak učinit co nejdříve a čas už nám dochází. Děkuji, paní Koraca Bild. Na jednu minutu kolega Zorinho má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, Evropská unie musí vytvořit jednotný trh, který bude reagovat na digitální změny, změny v digitální oblasti a je potřeba vytvořit základ pro evropskou digitální identitu, abychom mohli sdílet eh, naše sdílené hodnoty, svobodu vyjadřování, možnost přístupu, svobodný pohyb, eh, služeba zboží. Je potřeba zajistit záruky soukromí jednotlivců a je potřeba zajistit eh, všechny ty bezpečnostní otázky, které řešíme. To je součást evropského dědictví, kterou je potřeba transponovat do digitální unie. Tato zpráva je dobrým příspěvkem na této cestě. Rád bych poděkoval oběma zpravodajkám a zároveň jim pogratuloval. Je potřeba dát více Evropanům přístup k digitálnímu zboží a službám. Je potřeba vytvářet nové příležitosti pro investice, růst a pracovní místa. Je potřeba vytvářet nové příležitosti pro rekvalifikaci lidí, pro výzkum, a další technologický rozvoj. V rámci zpomalení ekonomiky je toto mobilizační agendou, kterou je potřeba zohlednit. Děkuji, pane Zorinio. Tím se dostáváme k proceduře Catch the Eye, milí kolegové. Dostal jsem téměř 20 žádostí o slovo, mimo jiné i písemné eh, žádosti od kolegů které došly až na konci debaty, takže eh, to budeme muset eh, trošku osekat. Dám slovo šesti kolegům a omezím se přitom na kolegy, kteří dnes zatím ani v jiných debatách nehovořili, jinak by to byly pořád ty stejné hlasy. Jako první má slovo paní Šojdrová. Děkuji, vás. Místo předsedo, a digitální trh, jak už zde bylo mnohokrát řečeno, je velkou příležitostí pro rozvoj podnikání, služeb, vzdělávání i kultury. Evropský parlament a Evropská komise musí dát strategický i legislativní rámec což tato zpráva evropského parlamentu navrhuje a obsahuje také řadu konkrétních úkolů. já bych zmínila dvě priority. jsem ráda že také pan komisař se zaměřil na ochranu autorských práv totiž dostupnost obsahu eh, je samozřejmě právem uživatelů ale uživatelé mají také právo na kvalitu těchto obsahů a bez ochrany autorských práv není možné tuto kvalitu naplňovat čili to by měla být jedna z hlavních priorit. druhou je ochrana dětí. E, internet je dobrou službou ale velmi nebezpečným pánem proto ochrana dětí před zneužíváním internetu by měla být také prioritou jak pro technické tak legislativní návrhy které by komise měla předložit a já ji k tomu vyzývám. děkuji. Děkuji kolegyně Nyní pan Manko eh, López. Pane předsedo, digitalizace zaplavila všechno. Evropa musí využít potenciál digitální ekonomiky, musíme podpořit přenosnost digitálních služeb, odstranit geoblocking, podporovat jenom ten odůvodněný Musíme podporovat rozvoj infrastruktury širokopásmového intervenu, internetu, sítě 4.0 a musíme pomáhat MSP, aby mohli maximálně využívat digitalizace. Musíme podporovat naše tvůrce, naši kulturní produkci. Bez eh, toho nelze mluvit o samotné Evropě. Tady máme před sebou příležitost a Evropa by ho měla využít a nepromeškat. Mm, děkuji kolega Blanko Lopez a kolegyně Tomašič. Děkuji rozvoj obchodu, nových nové, lepší administrativa, efektivnější. To jsou všechno výhody, které toto přinese. Také to bude eh, vyžadovat velkou podporu eh, technologie a investic, abychom eh, cílů mohli dosáhnout. Nemám ale pochybnosti o konečném výsledku, pokud si politici uvědomí význam snížení tržní regulace. Chci ale zmínit jinou dimenzi, a to je zločin ten se také stává digitálním. Ehm, mm, online prodej padělaných produktů, používání nových médií pro koordinaci eh, kriminálních a teroristických aktivit, to všechno jež je, je již běžné. Vytváření digitálního jednotného trhu e, znamená, že výzvy boje proti tomuto zločinu budou větší. E, Eh, musíme ale mít neustále na paměti, že bychom nikdy neměli omezovat občanské svobody eh, běžných občanů. Děkuji, paní Tomašič. Pan Rope má slovo jako další. Rezoluce Evropského parlamentu o strategii vnitřního trhu. Ten text eh, obsahuje mnoho eh, frází, které jsou velmi vítané. Pracovní místa, rozvoj obchodu, eh, daně, DPH a podobně. Ale co chybí v tom dokumentu? To jsou negativní efekty digitalizace trhů. Mizení e, lokálních trhů, snižování kvality, e, pokud se zaměříme pouze na DPH, eh, tak to bude mít negativní dopady na další oblasti lidského života. To jsou samozřejmě přirozené efekty globalizace. Eh, to lze říci, a když to člověk řekne, tak eh, to bude pravda, ale když se podíváme na strategii vnitřního trhu, tak musíme hledat i cesty, jak podporovat nákupy online, ale mm, lidé by měli být možnost Eh, to dělat s tím, že budou mít informace o tom, jaké to bude mít dopady na malou obchodníky. Děkuji kolego Rope. Slovo má pan Šogor segmentovaný na oblast v Evropě, pokud jde o přístup k internetu a k obsahu této oblasti, znamená, že jsme opravdu ještě příliš daleko od společného digitálního jednotného trhu 21. století. Je zde mnoho selektivní praxe, neodůvodněný geoblocking, diskriminace založená na IP a poštovních adresách nebo kreditních kartách. Samozřejmě, že toto všechno narušuje konkurenční schopnost spotřebitelé, proto nemají možnost se dostat k obsahu obsahu, ke kterým mm, nebo nemohou využívat legálně obsah, jakmile mm, překročí hranice. Proto jsem rád, že tato zpráva bere v potaz nejenom ekonomické přínosy, ale i ostatní benefity, ostatní záležitosti, které se týkají otevřenosti tohoto trhu, multilingvální Evropa, rozkvět kulturních oblastí a právě proto bych rád zdůraznil otázku menšin, jejich přežití záleží velice často i na přístupu ke kulturním hodnotám mm, v pohraničí a přeshraniční oblasti. Děkujeme. Nyní má slovo kolegyně Grapíny. Děkuji za slova. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Nejprve bych ráda poděkovala všem Mm, jednak oběma zpravodajkám a samozřejmě i všem, kteří přispěli k této rozpravě a k této zprávě. Vidíme zde obrovské množství předložených změvacích návrhů, které to potvrdí. Harmonizace v této oblasti jednotného digitálního trhu by měla na pomoci podnikům, ale i našim občanům. Špatná legislativa by naopak mohla blokovat celou záležitost. Musíme zlepšit přístup pro malé a středně velké podniky. Je zde opravdu mnoho toho, co bychom ještě mohli dosáhnout. Hovoříme zde o téměř 500 miliardách potenciálního benefitu v této oblasti. Já si myslím, že samozřejmě, ale nesmíme zapomínat na ochranu spotřebitelů. Vidíme zde obrovské rozdíly, i pokud jde o propojenost mezi jednotlivými evropskými regiony. I přesto budu hlasovat pro tuto zprávu, ale potřebujeme více harmonizace v oblasti investic do digitální ekonomiky všude v celé Evropě. Děkuji. Děkuji paní Grapini, tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye. A teď dostává na závěr debaty nejprve slovo pan komisař Ansip. Thank you very much. Děkuji za slovo, vážený pane předsedu vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, rád bych vám všem poděkoval za tuto nesmírně kvalitní, plodnou rozpravu. V Evropě jsme byli schopni vytvořit jednotný fyzikální trh fyzický jednotný trh, byli jsme schopni odstranit hranice mezi členskými státy. Ovšem digitální jednotný trh zatím ještě neexistuje a jelikož naše ekonomika se stává čím dál tím více digitalizována, vidíme, jak se nám všechny tyto bariéry vrací. A každý den jsou tyto překážky složitější a složitější. Právě proto to vyžaduje určitě naléhavý přístup. Cítíme to v Evropském parlamentu, cítíme to i my na Evropské komisi. My jsme přišli s našimi prvními dvěma návrhy v prosinci loňského roku. Musíme umožnit právní přístup k digitálnímu obsahu pro naše občany a proto jsme přišli s návrhy v oblasti přenositelnosti dat. Druhý návrh se týkal pravidel v oblasti digitálních smluv. 56 potenciálních různých pravidel, které zde máme místo těchto 56 pravidel souboru pravidel, navrhujeme dva přístupy, pokud je onlineový prodej hmotného obsahu, hmotného zboží a onlineový prodej digitálního obsahu. 700 meg megahertzový návrh, to je něco, co předložíme. Tento návrh předložíme v únoru a v březnu. Doufáme, že budeme schopni předložit první návrh, který se týká jednotlivých odvětví, bude to průmyslový balíček, jež by se zabýval i cloudovou komunikací, elektronickou cloudovou komunikací a standardy v oblasti eh, eh, technologií IKT a zároveň nový akční plán v oblasti e-zprávy a řízení. V této oblasti samozřejmě plánujeme i balíček v oblasti eh, elektronického obchodu, dodávání balíčku a záležitosti geoblockingu v červnu předložíme druhý návrh v oblasti copyrightu. Chceme zlepšit přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu a zároveň o záležitosti, které se týkají různých výjimek v oblasti vzdělávání, textové, datové, eh, dolování dat, dále to bude přístup pro občany s postižením, dále to bude revize směrnice o satelitních službách, telekomunikačních službách a zároveň veškeré principy, které budou součástí copyrightové reformy a pravidla, která se týkají legálního obsahu na internetu, přístup k tomuto obsahu. V létě to, bude PP, to budou PPP návrhy, služby Dále to bude otázka reformy telekomunikační záležitosti a infrastruktury. Dále svobodný tok dat v září a revize směrnice o elektronickém soukromí, režimy, které se týkají DPH. A doufám, že v prosinci již nepředložíme eh, žádné nové návrhy, které se týkají strategie v oblasti digitálního trhu. Čili těším se na plodnou spolupráci s Evropským parlamentem při dokončování jednotného digitálního trhu v Evropě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři Ansipe. A teď dostanou na úplný závěr slovo zpravodajky jako první kolegyně Kalas. Máte dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji všem za debatu. Myslím si, že je důležité, že se v této věci angažovalo tolik různých výborů. A že všechny ty výbory poskytly stanovisko a že se té diskuse účastnilo tolik poslanců, kteří vyjádřili své názory. E, dovolte mi reflektovat několik témat, která zde byla zmíněna. Za prvé, všichni bychom měli pochopit, že internet není pouze e, velké obchodní centrum, má mnoho různých vrstev, kulturní rozmanitost, inovace, výzkum, obchod. Ten je samozřejmě také důležitý, ale nejde jenom o něj. Někteří poslanci si stěžují, že některá témata nejsou dostatečně zvýrazněna v této zprávě. Já si myslím, že je důležité, že se nám podařilo dosáhnout rovnováhy. To znamená, pokryta jsou všechna témata a to vyváženým způsobem. Někteří zde zmiňují obavy, ohledně principu once only eh, souvisejícím s ochranou osobních údajů. Myslím si, že tento princip však bude mít pozitivní dopad, protože eh, ta data nebudou v jedné velké centrální databázi, ale budou v několika různých databázích, které spolu budou komunikovat. To je velice důležité. A rovněž tak by to v digitálním věku mělo konec konců fungovat, tedy že každý člověk spravuje své vlastní údaje když jedná s nějakými úřady. A velice důležité je, aby uživatelé občané byli v jádru celého systému a aby oni celou věc řídili. Sharing economy a změny eh, pravidel zaměstnanosti to samozřejmě nastane. Je potřeba vnímat pozitivní dopady. Zvýší to autonomnost lidí, lidé nebudou pod kontrolou nikoho jiného než sebe sama, což je jednoznačně pozitivní vývoj. Takže děkuji všem ještě jednou a těším se na další spolupráci. Děkuji vám, paní Kalas. Teď má slovo paní kolegyně Gebhardt. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za milá přání k narozeninám. Eh, myslím si, že jsme zde teprve na začátku práce na digitálním jednotném trhu, před námi je ještě mnoho práce. Chtěla bych poděkovat Evropské komisi, že i ona nás informovala o krocích, které nás čekají. To by tak mělo být vždy. Milé kolegyně, milí kolegové, jednu věc je potřeba si pamatovat neustále. Nechceme digitálně jednotný trh jenom proto, abychom ho měli. Chceme digitálně jednotný trh, který bude fungovat pro lidi, pro naše občany a občanky. Ať už vytváří kulturní hodnoty, nebo ať jsou spotřebiteli, nebo ať jsou zaměstnavateli nebo zaměstnanci, nebo ať už poskytují služby. Na to je potřeba pamatovat. Je potřeba, abychom z digitálního jednotného trhu udělali to nejlepší, co můžeme, abychom byli úspěšní, abychom obstáli ve světové konkurenci, aby náš digitální jednotný trh představoval tu příležitost, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli dosáhnout dobrého, chytrého růstu, abychom vytvářeli kvalitní pracovní místa u nás, v Evropské unii. To je to, čeho musíme dosáhnout a to je úkol, který nás čeká. Proto je potřeba být i ambiciozní. Musíme být daleko ambicioznější než Evropská komise. To už zmínilo několik kolegů. My všichni společně budeme pracovat na tom, aby výsledek takový skutečně byl. Na závěr mi dovolte jednu poznámku, jenom aby nevznikaly falešné dojmy. Paní Tročinský e, mluvila o všech těch pozměňovacích návrzích, které předložila jak ve výboru, tak zde v plenu. To je pravda. Ale co se týká práce na té zprávě, tam nebyla ani jednou, nebyla na ani jednom zasedání, tedy ani ona, ani její kolegové. A já bych nerada, aby zde vznikal falešný dojem, že pracovala někde, kde ve skutečnosti nebyla činná vůbec. Děkuji vám, paní Gebhardt. Tím je debata ukončena. Hlasovat se bude